Na našem programu je ústní otázka na komisi. Lidská práva jednáních o dohodě mezi Evropskou unii a Větnamem. Je to od výboru pro zahraniční obchod a já bych chtěla nepredat slovo eh, panu Langemu, který je autorem této otázky. Děkuji, paní eh, předsedkyně, paní komisařko. V příštím týdnu, 12. přijede větnamský premiér do Bruselu, aby tady podepsal vzájemnou obchodní dohodu. A já si myslím, že je to kvalitní dohoda, která byla vyjednána mezi Evropskou unii a Větnamem. Větnamem. Je to uh, uh, velmi významný asymetrický plán na snížení, postupné snížení cel, dohodly eh, se standardy. Byla uzavřena dohoda o 169 označeních původu. Eh, o eh, veřejných zakázkách také eh, byla uzavřena dohoda, takže se vytvořily rovné podmínky pro obě strany. Do té míry skutečně pozoruhodná dohoda. Nicméně v té preambuli této dohody je jasný odkaz na chartu OSN z roku 1945 a také tam všeobecné prohlášení o lidských právech z roku 48, takže se tady jasně odkazuje na problematiku lidských práv a jejich ochranu. A s tím eh, také souvisí to, že je nepochybné, eh, že tato eh, dohoda o partnerství a obchodu vytváří právně závazný rámec. A Díky tomu i ta ustanovení o lidských právech v partnerských obchodních dohodách jsou relevantní pro tuto obchodní dohodu s Větnamem. A já myslím, že se všichni shodneme na tom, že lidská práva a obchod jsou spolu nerozlučně spjaty. Já si nedovedu představit eh, žádný rovnocený vztah, kde by lidé nebyli respektováni. Nicméně v tom FPP, v dohodě EPP, TPP, pardon, eh, kterou také podepsal Větnam, eh, je tam eh, jakýsi automatismus mezi tím otevíráním trhu a dodržováním lidských práv, takže lidská práva rozhodně k obchodu patří. A když se teď podíváme na situaci Větnamu, tak všichni víme, že Větnam je velmi dynamickou zemí, která probíhá eh, transformací, což sebou přináší řadu výzev. Jde tady například o svobodu projevu a tak dále, o tom se hodně hovoří. V rámci těch ustanovení o partnerství a spolupráci, což je propojenost toho obchodního dohodu, je uveden také dialog o lidských právech. A v tomto všechno vězí a sice, jak můžeme zlepšit tento dialog, tak aby eh, to vedlo k nějakým pozitivním výsledkům. A já si myslím, potřebujeme několik Eh, bodů, které by se měly naplnit v rámci toho dialogu. Například definice. Měli bychom mít nějaké konkrétní fáze, eh, eh, jakési, po kterých se bude postupně směřovat z hůru. Potom jde také o zapojení občanské společnosti. Ta by měla být zapojena do tohoto dialogu lidských právech. Máme tady různé poradní skupiny, a stejně tak eh, by díky tomu měla vzrůst podpora nezávislým odborům a možná, že bychom měli také se zamyslet nad poskytnutím materiální pomoci, pokud občanská společnost eh, ty prostředky sama nemá. Za třetí, Měli bychom také zlepšit eh, koherenci v rámci Evropské unie, tedy jde tady o působení Evropské služby pro vnitřní činnost, Evropské komise, ale potom na různých úrovních také Eh, všech těch jednání a rozhovorů, které se vedou, tak aby eh, byla skutečně zajištěna eh, koherentnost evropské politiky. Za čtvrté jde o to, jakým způsobem se bude hodnotit tento dialog o lidských právech. I tady jde určitá měřítka, která by se mě stanovit za páté. Jde také o transparentnost, to je naše oblíbené téma u dialogických práv bychom měli postupovat transparentně a to lze určitě ještě zlepšit. Takže několik bodů o tom, jak bychom mohli tento dialog o lidských právech posílit. A to nejenom v souvislosti s Větnamem, ale i v rámci té obchodní strategie i eh, ve stavu k jiným zemím. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Lange. A nyní za komisi má slovo paní Malmström. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Komise, jak víte, je odhodlána prosazovat a chránit lidská, práce eh, ve vše, eh, lidská práva ve všech vztazích s třetími zeměmi, včetně Větnamem. A proto eh, v květnu zorganizujeme konzultace se zúčastněnými stranami a vydáme také dokument o jejich návrzích, pokud jde o to, eh, jak eh, zlepšit eh, kvalitu dodržování lidských práv a jak je kontrolovat. Já se domnívám, že lidská práva byla řešena i v rámci vyjednávání o mm, obchodní dohodě s Vietnamem právě s ohledem minimalizace nepříznivých rizik a zvýšení míry pozitivních eh, eh, profitu. I Větnam eh, je, eh, se cítí vázán ke eh, klíčovými mezinárodními dohodami v tomto ohledu. Existuje také institucionální vazba mezi dohodou o volném obchodu a kooperační partnerskou dohodou a to ukazuje, že respektování lidských práv je základem vztahu mezi EU a Větnamem a umožňuje nám to učinit opatření, pokud shledáme, že dochází k porušení dohody. A také FTA obsahuje ustanovení o transparentnosti a inkluzivitě eh, eh, rozhodovacích eh, procesů a také právního řízení, pokud je o respektování lidských práv, demokracie a právního státu. Pokud jde o sociální práva, pracovně sociální práva, tak je v dohodě konkrétní eh, článek, který se tímto eh, zabývá, vychází z mm, konvencí ILO a je tam také eh, zmínka o sociální odpovědnosti podniků. Monitorování vývoje lidských práv je pro nás velmi důležité ve Větnamu a to bude probíhat zejména skrze útvary Evropské komise, včetně eh, dialogu o eh, lidských právech. Za několik týdnů dojde opět eh, k zasedání a máme ještě Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva v tomto ohledu. Implementace závazku bude také kontrolována institucemi a orgány a také probíhajícím dialogem dialogem občanských společností a dojde také k hodnocení ex post. Věřím a myslím, že pan Lange řekl to tež, že obchodní liberalizace a lidská práva mohou a musí jít ruku v ruce. Ehm, nové sdělení o obchodu a investicích eh, před eh, několika týdny komise zveřejnila to právě zdůrazňuje, že to musí platit pro zaměstnance, dělníky, eh, samostatně vydělečně činné ty nejchudší osoby zásoby. Je nutno zajistit eh, růst, eh, pracovní místa, inovace, ale odpovědným způsobem. A to znamená, že politika EU musí obhajovat evropské hodnoty, musí být účinná a musí zajistit ekonomické příležitosti, ale musí být také transparentní a otevřená veřejné kontrole. A lidská práva jsou velmi důležitou součástí této obchodní strategie. Komise chce zajistit, aby obchodní politika přispívala k prosazování a šíření lidských práv v EU i ve třetích třetích zemích eh, společně s ostatními politikami, zahraniční politikou, rozvojovou politikou. A mm, chci vás ujistit, že nalezení této rovnováhy mm, je pro komisi velmi důležité je to účinnější politika než politika, která by byla pouze založena na kondicionalitě. Umožňuje nám to zapojovat se a vytvářet kanály pro dialog a um, udržovat je otevřené, zapojovat do ně um, nejrůznější složky uh, občanské společnosti a uh, všech zúčastněných stran uh, z Vietnamu. Děkuji vám za uh, váš příspěvek uh, k tomuto dílu a uh, budeme vás průběžně informovat až do chvíle eh, završení eh, této obchodní dohody. Děkuji, děkuji a nyní má dvě minuty pan Fisas. Děkuji paní předsedkyně, paní komisařko. Tři roky po, po podpisu globální dohody o přidružení a spolupráci mezi EU a Větnamem v roce 2012, tak v srpnu eh, se eh, začalo jednat o volném obchodu s komunistickou, eh, komunistickým státem. Pro Evropskou unii asi je to velice relevantní, protože doufá, že se dostal na trh eh, a že se zvýšil tedy hm, obrat v roce, v roce 2015 o 6% a smlouva o hm, volném obchodu má i klauzuly o lidských právech a to má garantovat, že tyto principy budou zásadní pro vztahy mezi EU a Větnamem a také se to bude týkat tedy obchodních vztahů. Eh, posledních 25 let, eh, tedy eh, od doby, kdy máme diplomatické vztahy, tak v tom, obdobu, v tom období jsme viděli, jak situace lidských práv ve Větnamu se zlepšuje, to je jisté. Existují tam určité nedostatky, především trest smrti například, který se pořád mm, aplikuje. I potom jsou omezovány hromadné sdělovací prostředky, omezují se náboženské svobody, aktivisté občanské společnosti také jsou často persekováni Vietnamci, což musíme eh, kritizovat, ale nesmíme zapomínat, že Větnam je na dobré cestě. Nyní je členem Rady eh, lidských práv OSN a v roce 2014 ratifikoval eh, dohodu proti mučení a dohodu za práva osob s postižením. Je třeba tedy mm, sledovat vývoj lidských práv ve Větnamu bez toho, aniž bychom mm, zapomínali, že Eh, v podstatě eh, tento eh, vlastně nejlepší náš, je to nejlepší náš nejvíce slibný spojenec s ASEANu z této části světa. Děkuji a nyní minutu a půl paní Moska. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Obchodní dohoda mezi EU a Větnamem, která bude uzavřena v prosinci Eh, je velice důležitá a důležitá nejenom pro obchodní vztahy mezi těmito dvěmi zeměmi, ale i mezi e, vztahy, e, pro vztahy mezi EU a ASEANem. Je to strategická dohoda a z tohoto důvodu, ano, ale i jak již i připomněl předseda Lange, i kvůli obsahu a kvalitě, s jakou byla ta dohoda vyjednána a může být tedy vzorem pro další dohody do budoucna. Proto je třeba monitorovat e, velice pečlivě veškeré aspekty, všech, včetně těch, které se týkají udržitelného rozvoje, protože to je téma, které je čím dál velice důležité i v rámci strategie obchodní strategie k Evropské komise. My jsme proto přišli s touto interpelací na komisi, protože chceme mít více informací, přesnějších, detailnějších informací. Za to děkujeme paní komisařce, za to, co byla ochotna dnes nám sdělit. Máme za to, že je zcela zásadní, aby došlo ke zlepšení monitoringu, obecně řečeno, pokud jde o dodržování lidských práv v zemích, se kterými uzavíráme dohody během fáze implementace a abychom měli i nové způsoby hodnocení dopady s větším zapojením občanské společnosti. Jsme přesvědčeni o faktu, že obchodní dohody budou efektivnější, pokud budou eh, i nástrojem, který bude zlepšovat sociální situaci v partnerských zemích. Nelze uzavírat dohody, které nebudou, vzít, které nebudou brát do úvahy tuto dimenzi. Děkuji. Děkuji. Jedna minuta, pan Starbaty. Vietnam Vietnam je dynamická mladá země, 90 milionů laskavých obyvatel tam žije a především je to země, která nečeká na práci, ale práci si vytváří, jak jsem opakovaně zjistil ve Vietnamu. Je tam komunistická vláda, komunistická strana, která si ale nepřeje socialismus, ale eh, chce zajistit a zvyšovat národní blahobyt eh, státními intervencemi. Určitě určitě, to víme, lidé mohou svobodně eh, mluvit a jednat, pokud eh, nebudou rušit vrchnost. A nyní k lidským právům. Považuji za nesprávné postupovat v tomto ohledu na normativní koleji. Měli bychom eh, zvolit jiný přístup, a sice analytický. Ve světě globalizace mm, chcete-li vybřednout z imitace a vytvářet něco nového, pak potřebujete lidi, kteří přemýšlejí. A přemýšlet lze pouze v situaci, kde platí a jsou dodržovány, dodržována lidská práva. A toto je nutno Větnamcům vysvětlit. To je důvod, proč dodržovat lidská práva. Děkuji, paní Šálke. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Alde vítá to, že toto je první obchodní jednání svého druhu mezi Evropskou unii a rozvojovým státem, tedy Větnamem. Bylo dokončeno, myslím, myslím, že ta dohoda je dobrá. Obchod tvoří součást komplexní agendy Evropské unie, to je jedním z nástrojů, kde Evropská unie může hrát vedoucí roli, ale měli bychom myslet také na rozvojové politiky. Stejně tak jsme svědky toho, že občané se čím dál tím aktivně zapojí do těchto diskusí a občané v Evropě velmi jasně dávají najevo, že chtějí, aby lidská práva byly v popředí evropské agendy. Lidská práva jsou klíčem. Evropská unie tady má jednak příležitost, ale také zodpovědnost jednat, aby eh, dosáhla toho, že lidská práva byla respektována na celém světě. Ale samo o sobě to nemůže být eh, řešení, které by mohlo vyřešit všechny problémy na světě. Někdy, když poslouchám debatu, tak eh, lidé mají velmi vysoká očekávání o tom, jak pozitivní vliv může obchod mít. Ale je samozřejmě potřeba propojovat obchod a tyto hodnoty a to se projevuje také v nové agendě Evropské komise. Kromě eh, dalšího rozvoje a hospodářského pokroku Eh, by se mělo podařit eh, snížit počet eh, lidí, kteří žijí pod hranicí chudoby a proto mě zajímalo, jak Evropská komise chce řešit lidská práva v kontextu obchodu a jak bude vypadat monitoring poté, co tato dohoda vstoupí v platnost. Ve Větnamu se to musí zlepšit hodně, svoboda projevu, svoboda shromažďování, a tak dále. To jsou všechno svobody, které jsou omezovány, stejně také mučení a bytí, ke kterému dochází právo a e, také pochází k utlačování nezávislých novinářů a blogerů. Na závěr tedy chci říci, že tyto Eh, všechny výzvy se nepodaří sami o sobě vyřešit obchodem. Musíme vést tento dialog a musíme ukázat naše vedení a prosazovat naše hodnoty. A já se tedy těším na další diskuse a na monitorování toho, jaký dopad toto bude mít na situaci ve Větnamu. Děkuji a nyní na minutu a půl paní Sanchez Caldetej. Děkuji paní předsedkyně eh, komise Eh, eh, s Větnamem tedy eh, uzavírá dohodu o volném obchodu, což nás nepřekvapuje a v podstatě mm, my jako parlament, my jsme tedy dali určitá doporučení a teď vy vlastně jste uzavíráte dohodu bez toho, aniž byste eh, vyhodnotili stav lidských práv v souladu s doporučeními OSN, tak jak jsme doporučovali i my. Samozřejmě jsou tam ty tradiční kapitoly, třeba o udržitelném rozvoji, ale podle mě to není dostačující. Jasná slova zatím. Nemáme tam nic, co bude garantovat, že ta druhá strana bude garantovat, bude eh, dodržovat eh, tato práva, nic to negarantuje. A je třeba se podívat podívat, jaký dopad to bude mít třeba na genderové otázky. Je zásadní, aby um, obchodní politika EU nebyla v rozporu s našimi cíly rovnosti pohlaví. Také zásadní, aby se tam řešila otázka odpovědnosti obchodních společností při eh, eh, eh, porušování lidských práv a ekologických standardů. Není možné pořád beztrestně přistupovat k velkým firmám, které ničí životy lidí a planety a dohoda s, Vě- s Větnamem bude dalším selháním evropské politiky, jako vždycky. To bude dramatické především pro lidi. Děkuji. Na minutu paní Keller. Děkuji. Ochrana lidských práv, to je jádro evropského projektu, Evropské unie jako takové a mělo by to být také v jádru evropské obchodní politiky. A tady to v e, vztahu k Větnamu nepadá moc dobře. Větnam Eh, je jedna z držských států, co týče svobody médií, stejně tak i svobody nebo nezávislost odboru a politických stran. Evropská komise předložila eh, návrh nové obchodní strategie, kde chce eh, klást důraz na ochranu lidských práv, ale teď jde o to, jak to se bude konkrétně promítat do obchodních dohod. A myslím si, že o tom ještě pořád nemáme informace. Není tady například žádné hodnocení dopadů těchto dohod na lidská práva na místě ve Větnamu. A proto je potřeba eh, si uvědomit, že je tady celá řada otazníků, například i eh, u těch klauzulí o ochraně investorů. Takže v této dohodě nejsme svědky konkrétního postupu ochrany lidských práv, proto bychom měli se konkrétně myslet nad tím, jak bychom prostřednictvím obchodu mohli zlepšovat lidská. Zatím jsme slyšeli jenom slova, ale tato slova teď musí následovat činy. Děkuji na jednu minutu paní Begen. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Hm, hm, stav lidských práv ve Větnamu je velice špatný a i jedna, jed, ta jedna strana u vlády ta podporuje, ta, po, ta po, pošlapává veškeré svobody, kolektivní, individuální, všechno se systematicky porušuje. I mučení je velice hm, široce užíváno, i Mm, Evropa. A co dělá Evropa s tím? Ta se rozhodla, že odmění tohoto šampiona demokracie právě touto dohodou volného obchodu, která se bude používat jako nástrav, nástroj nátlaku pro eh, lepší eh, lidská práva občanů ve Větnamu. A, mm, ale přece to jsou dohody s diktaturami a my a proto, abychom mohli eh, eh, s nimi obchodovat, ale bude to tak, že nakonec eh, miliony tun větnamské rýže se dostane na evropský trh a bude to ničit naše farmáře, to tež platí pro Myanmaru, pro, pro, to tež platí pro Kambožu, odkud také tato komodita dostává. Děkuji vám, paní předsedkyně a paní komisařko. V srpnu eh, byla eh, hotová eh, dohoda mezi EU a Větnamem po tříleté práci. To je velmi důležité, protože Větnam je další důležitý partner Evropské unie pro, po Číně. Je to země, která je, se orientuje na růst a obchodování je nejlepší způsob, jak se osvobodit od chudoby. A můžeme-li i dalším zemím eh, nabídnout eh, takovéto vystoupení z chudoby, tak eh, bychom to měli učinit. Obchodování je recept, ale pokaždé oponenti tvrdí, že dohody o volném obchodu jdou na vrub těch nejchudších, ale to není pravda. Sami Větnamci si takovouto dohodu přejí. Domníváme se, že nikdo si eh, eh, nemůže osobovat eh, právo vědět nebo znát situaci lépe než samotní Větnamci pracovní právo, životní prostředí. Tam vlastně ani tolik problémů není. Spíš je zde snaha hledat nové a nové záminky pro protekcionistický přístup to vidíme také například v Barmě, když Aung San Suu Kyi řekla, že by eh, měly být eh, celá snížena, hned eh, se ozvaly hlasy oponentů. A to platí i pro Vietnam, protože se lidé, lidé domnívají, že znají pravdu lépe než samotní Větnamci. Děkuji, pan eh, eh, Martin. Děkuji, pane předsedo. Eh, já souhlasím s Bentem Langem, že je to ekonomicky velmi dobrá dohoda pro EU i Vietnam. Mělo by to zaručit růst v obou regionech. Je lidskoprávní situace ve Vietnamu dokonalá? Ne, zdaleka. Nikoli pomůže tato dohoda, nebo naopak naopak eh, zabrzdí eh, eh, rozvoj lidských práv. Já souhlasím s komisí, že spolupráce je nejlepší způsob, jak zlepšovat lidskoprávní situaci. Díky FTA a také partnerské dohodě budeme mít příležitost pro robustní dialog o lidských právech s Vietnamem a doufám, že také vznikne velmi účinná domácí poradní poradenská skupina, poradní skupina za účasti občanské společnosti z Vietnamu a budeme mít pravidelné zprávy o lidskoprávní situaci a také o situaci dodržování pracovních eh, práv. A tím se nám podaří lecos eh, prosadit, ale mm, toho nedosáhneme bez dohody o volném obchodu a bez dohody o partnerství a o spolupráci. Takže ekonomická spolupráce je dobrá a je příznivá také pro rozvoj lidských práv v Větnamu. Děkuji a nyní má slovo paní Görling. Děkuji. Dodržování lidských práv se nestane jenom proto, že nějaký stát ratifikuje nějakou dohodu nebo že bude bombardovaný žádostmi obchodních partnerů. Lidská práva se vyvíjejí. Podpora do obchodu je součástí tohoto procesu. ASEAN je třetí největší obchodní partner Evropské unie a Větnam eh, je čím dál tím významnějším eh, členem ASEANu. Takže já souhlasím s touto dohodou, která podle mě pomůže snížit eh, úroveň chudoby a eh, nabídne lidem příležitosti, jak eh, budou moci dosáhnout ochrany svých práv. Někdy samozřejmě panuje dezilize, ale kárání a zrušení těchto dohod rozhodně by nebylo dobré. Pojďme finalizovat tuto dohodu, pojďme konstruktivně vést dialog, pojďme jim radit a doufejme, že tato dohoda bude e, ve svých dopadech úspěšná. Paní Gerling, přijímáte modrou kartu od paní, pana Pancina? Prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych se paní Gerling chtěl zeptat na následující otázku. Jde o politiku angažba a přísných podmínek. Myslíte si, že by se to mělo promítnout do všech obchodních dohod se státy, kromě Větnamu? Máte na odpověď? Já musím říct, že jsem neporozuměla začátku té otázky, takže se mi na to těžko bude odpovídat. Mohl byste to ještě zopakovat? Let me try again. Otázka byla následující. Politika angažma a přísných podmínek by měla být Evropskou unii zabudována do strategie ve vztahu k zemím, k rozvojovým zemím. Omlouvám se, paní eh, předsedkyně, bohužel Eh, ani teď jsem neporozuměla, takže možná eh, si to budete moci eh, vyřešit bilaterálně. Děkujeme oběma. A teď na dvě minuty dávám slovo paní Lochbiller. Vážení kolegové, paní komisařko, paní předsedkyně, během mé návštěvy v Hanoji tento měsíc jsem viděla metropoli s rostoucí ekonomikou a ohromnými výsledky, včetně výsledků cílu tisíciletí, ale také jsem viděla absenci odborů a také silného tlaku na eh, lidské, lidská práva a zemí, která eh, má skutečně eh, velmi nedobré postavení, pokud jde o svobodu eh, slova. Já se domnívám, že dohoda o volném obchodu nevede automaticky ke společnosti bez porušování lidských práv a ke společnosti se silnými pracovními, pracovně právními vztahy. A proto vítám, že komise již v roce 2012 se zavázala, že bude systematicky provádět hodnocení dopadu dohod o volném obchodu, tak jak je to zakotveno v eh, akčním plánu. Eh, v říjnu 2014 tento parlament naléhal na komisi, aby co nejdříve eh, uskutečnila hodnocení dopadu na lidská práva a navzdory několika upomínkám a dokonce i silné kritice od ombudsmana EU, že neposlechnutí by povedlo k určitému Eh, neúspěchu. Komise eh, eh, neposlechla, nevyslechla tuto žádost ale komise se zavázala, že hodnocení dopadu na lidská práva bude e, zahrnuto v příštím hodnocení ex post. Experti OSN e, byli v létě skutečně e, zděšení porušováním lidských práv a také volali po ex ante a ex post hodnocení na dopadu na lidská práva. Nedomnívám se, protože eh, dohoda o volném obchodu v tomto ohledu eh, bude dostačující. Komise by proto eh, skutečně měla provést hodnocení dopadu na lidská práva. Děkuji, pan Korál. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, paní komisařko. Já jsem si vyslechl tady příspěvky a já nesouhlasím s tím nadšením, které, se kterým se vítá smlouva o volném obchodu s Větnamem. Já si myslím, že když se právě hovoří o tom, co dělá náš parlament, tak Eh, často, si, často zavíráme oči před, před porušováním práv a to je velice eh, závažné v případě ve Větnamu, například svoboda tisku, nové politické strany, které nemohou vznikat, svobodné odbory, žádné, aso, žádné združení, žádné nevládní organizace a oni v podstatě i e, e, používají veškeré e, tedy záminky pro porušování lidských práv. A tady to je dohoda, kde jsme chtěli, aby to britská práva zde byla prioritou, jak jsme to chtěli v roce 2012 a naopak od té doby se zhoršila lidská práva. Takže tady bychom měli otočit stránku a začít jinak s těmito smlouvami. Before I give the floor to our next speaker, I think Mr. Marias has a point of order. Pan Marias má technickou připomínku? Paní předsedkyně? Já bych chtěl vznést jednu, eh, jedno závažné téma týkající se plenárního zasedání. Plenární zasedání je tady pro debaty o otázkách a proto by ve stejné době neměly probíhat schůze výboru a ani by se tam neměl hlasovat. Právě teď v 7 hodin bychom se měli zúčastnit eh, hlasování na několika výborech, které, což jsou otázky, které se týkají Frontexu. A to je, to seriózní věc. Eh, já bych eh, tam rád byl, současně bych rád tady diskutoval. Myslím si, že to, nám to upírá právo Eh, tady pracovat. Byl bych rád, abyste se s tím obratila na předsedu parlamentu Šulce. Byl bych rád, kdyby všichni pochopili, že toto je plenární týden, že to není týden určený na schůze výboru nebo hlasování na výboru. To by mělo všechno proběhnout na, eh, v těch týdnech, které se konají v Bruselu. Ano, děkuji vám eh, za tuto vaši poznámku a samozřejmě, že to předáme předsedovi Šulcovi. Teď budeme pokračovat v naší debatě. Na minutu a půl chce dát slovo panu Silvu Pereirovi. paní předsedkyně. Já bych chtěl přivítat uzavření eh, této dohody mezi Evropskou unii a Větnamem. Je to významný krok kupředu pro celou oblast jeho východní Asie. Je to také eh, první eh, dohoda tohoto typu v této generace, takže bude i měřítkem pro budoucí dohody se státy ASEANu. Zřejmě, ale ta obchodní dohoda není jenom eh, účelem sama o sobě. Obchodní dohody uzavírané Evropskou unii by také eh, kromě rozvoje obchodu měly sloužit i k ochraně lidských práv a my určitě máme důvody eh, si dělat starosti se stavem lidských práv ve Větnamu, zejména jde o svobodu projevu. Mimo jiné také tady, tady v parlamentu jsme požadovali, aby komise uplatňovala podmíněnost eh, v těchto dohodách a proto se chci zeptat komise, k jakému pokroku došlo v oblasti lidských práv od začátku eh, těch jednání o eh, této obchodní dohodě. A má, jsou nějaké lekce nebo nějaké poučení z toho? Myslí si komise, že tato obchodní dohoda s Větnamem

Děkuji, paní Gill, na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Já jsem pro tuto dohodu o volném obchodu. Myslím si, že má velký potenciál pro obchod eh, a to také v současném kontextu eh, vyjednávání o různých obchodních dohadách Evropské unie, ale je evidentní, že tento potenciál se může naplnit pouze, pokud se přijmou opatření na to, aby se zmaximalizovaly pozitivní výsledky a e, minimalizovaly ty negativní. Jde lidská práva, tady má Větnam velké problémy, například je to vyhánění zemědělců z jejich půdy nebo e, nedržování pracovních podmínek. A proto by mě, e, bych byla ráda, kdyby komise mohla vysvětlit, proč nepodnikla hodnocení dopadů na, na lidská práva ex ante, tak abychom měli Eh, jakýsi seznam požadavků, které bychom měli postupně řešit. Přijme také nezvyklé, eh, že se tady objevuje mix tolika nástrojů. Myslím si, že ty nesplní svůj účel. Eh, nemyslím si, že bychom mohli slepě transponovat tuto velmi dalekosáhlou dohodu s Větnamem. Někteří argumentují tím, že ten opatrný přístup komise k lidským právům je moudrý a že to vede k pozitivním výsledkům. A musíme si vědomit, že je tady také komunikační mechanismus v rámci těch dohod o partnerství, který by se měl věnovat budování kapacit a implementaci těchto dohod a měl by hodnotit jejich dopad na místní společenství. Tím vůbec nechci kritizovat, nebo neměla by to sloužit pouze ke kritice větnamské vlády, ale měli bychom si vědomit, že prevence eh, je kolikrát lepší než dlouhodobá léčba a měli bychom eh, začít budovat naše vztahy na pevném základě, nejen s Větnamem, ale i s dalšími partnery v tomto regionu, zejména v současném kontextu. Teď přistupujeme k HDI, je tady sedm zájemců o slovo a já jim to slovo dám, ale byla bych rád, kdyby všichni dodrželi jednominutový limit. A jako první pan Bogovič. Hvala člověkové pravice jsou procesy. Děkuji. Ano, toto je proces, ale je to i základ, který slouží k tomu, aby lidé měli jídlo, aby mohli chodit do školy, aby měli oblečení. A my potřebujeme obchodní dohody tohoto typu, které budou zajišťovat důstojný život Větnamců. A já si myslím, že s touto dohodou se dosáhne toho, že eh, Větnamci také začnou více být bdělí vůči lidským právům. Ale samozřejmě věci se nemohou změnit přes noc eh, v takovýchto zemích, jako je Větnam. Ale hm, ti, kteří hm, třeba se podívají na to, co se stalo s Irákem, se Sýrií eh, nebo s Líbí, jak tam přistupují k lidským právům, tak to ani není přístup k lidským právům, to je vůbec právo na život. A proto nelze měnit lidská práva přes noci. Já jsem proto pro uzavření takovéto dohody. Caputo, děkuji, pane předsedo. A dva půl roku intenzivních vyjednávání mezi EU a Větnamu, tak eh, jsme eh, se dohodli na principech této dohody volného obchodu, tak aby se zvýšily obchodní výměny mezi eh, s ekonomikou, která je nejvíce dynamická v této oblasti, což bude velice užitečné pro obě strany. Přitom tady jsou velké obavy z porušování lidských práv. 24 nezávislých organizací, většinou z občanské společnosti z Větnamu a některé mezinárodní organizace vypracovaly zprávu, která upozorňuje na porušování lidských práv ve Větnamu v roce 2014. Je to dokument, který i e, e, hovoří o omezování práva vyznání a zde i se hovoří o tom, že v této smlouvě by měla být závazná klauzula, to znamená, že smlouva by mohla být pozastavena v případě flagrantního porušování lidských práv a komise musí být bdělá na té dodržování lidských práv eh, v kontextu této smlouvy, tak abychom eh, skutečně zajistili efektivní zlepšování stavu lidských práv. Děkuji a minutu má slovo, má slovo pan Marias. Paní předsedkyně s dohodou volného obchodu, která bude, eh, která byla podepsána mezi EU a Větnamem v roce 2015, jsme viděli, že se i změnila cla, e, která se týkají e, komodit zboží i investic. A to e, v rámci vyjednávání mezi EU a Větnamem se mělo za to, že Eh, dojde k posunu konstruktivního dialogu, včetně lidských práv, dialogu o lidských práv, což podle smlouvy, zakládající smlouvy EU by měla být součást všech dohod se všemi eh, zeměmi. Ale bohužel eh, tomu tady není. To vidíme i u jiných smluv, jako je TTIP. Jediné, o co všem jde, je zisk, jsou zisky nadnárodních společností. společností na úkor malých středních podniků. A právě proto musíme propagovat takovéto dohody, které nepodkopávají pracovní místa a která zajišťují, že lidská práva jsou dodržována. Děkuji, pan Jakobčič. čudeme argumenty někých našich... Děkuji, paní předsedkyně. Jsem překvapen slyšet zde některé argumenty od některých, některých kolegů zde v parlamentu, zejména těch, kteří hovoří o tom, že není zapotřebí podepsat takovouto dohodu s Větnamem eh, z důvodu porušování lidských eh, práv. My si tu situaci dobře uvědomujeme. Nicméně tito kolegové také eh, hovoří o tom, že není zapotřebí exportovat naši demokracii do jiných zemí. Není nutno eh, nikomu nic vnucovat. Paní předsedkyně, já respektuji tuto dohodu, protože obráží přání Evropské unie bojovat proti chudobě a Větnam je jednou z nejchudších zemí světa, proto podporuji podepsání této dohody. Protože boj proti chudobě je jedním z hlavních stěženích eh, zápasů Evropské unie a proto má smlouva moji podporu. Děkuji a nyní má slovo pan Čogor. Děkuji. Evropská unie je i dnes ještě založena na lidských právech a respektování těchto práv. Musíme na nich trvat i e, při spolupráci se třetími zeměmi, ale neměli bychom být zaslepení idealisté a tvrdit, e, že se e, zřekneme spolupráce se třetími zeměmi, pokud nejsou schopni uplatnit robustní systém dodržování lidských práv, eh, jakým je eh, ten náš. Ani my eh, nenaplňujeme všechna lidská práva. I my máme nedostatky, zejména pokud jde o práva menšin a Evropská unie je v tomto ohledu bezmocná, jak ve vztahu ke vlastním členským státům, tak i ke třetím zemím. Takže se domnívám, eh, že bychom eh, neměli mm, příliš kritizovat druhé, protože to oslabuje naši věrohodnost. Děkuji, pan Frunzulika. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, dámy a pánové, zcela souhlasím s nutností zajistit aby lidská práva eh, eh, byla eh, projednána důkladně s Větnamem v rámci jednání o zmíněné dohodě, zejména pokud jde o svobodu slova, ale také pokud jde o právo združování, shromažďování, svobodu médií, svobodu náboženského vyznání a tak dále. Domnívám se, že komise by měla monitorovat, kontrolovat rozvoj dodržování lidských práv a také do toho zapojit nezávislou občanskou společnost, tak aby dostala dohodě eh, podporují tuto dohodu, protože eh, se ukázalo, že dohody o volném obchodu mají eh, blahodárný dopad na růst zaměstnosti a tvorbu pracovních míst. Ale současně je, jak jsem již uvedl, nutno kontrolovat dodržování lidská práv, lidských práv těchto zemích. Děkuji jednu minutu. paní předsedkyně, paní komisařko. Dohoda o volném obchodě s Větnamem, která navazuje na dohodu o partnerství a spolupráci, mohla být jakýmsi čítankovým příkladem toho, jak Evropská unie může od svého obchodního partnera požadovat dodržování lidských práv tak jak my je vnímáme v Evropě. Je důležité, abychom si všímali například práv osob se zdravotním postižením, nebo měli bychom si všímat také to, že se lidé nemohou svobodně vyjadřovat, že nemají nezávislé odbory, nebo že Větnam, který, který kdysi byl multikulturní, dnes Eh, nemá svobodu eh, vyznání. Komise by měla být konsistentnější při vy, eh, prosazování a vynocování tohoto dokumentu. Děkuji. Paní komisařko, teď máte slovo na to, abyste mohla zareagovat na otázky. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Obchod sám o sobě samozřejmě nemůže vyřešit všechny problémy s lidskými právy na celém světě, ale může přispět k tomu, aby se zlepšila úroveň lidských práv a aby se zlepšil udržitelný rozvoj. A to o tom my usilujeme prostřednictvím našich dohod a o tom také eh, teď diskutujeme. Nikdo nepopírá to, že jsou tady velmi vážné eh, problémy s lidskými právy. Jste tady řadu z nich uvedli, abych ještě mohla ten seznam doplnit. Ano, je, skutečně to také. A proto bychom se měli snažit to řešit, proto komunikujeme s větnamskými úřady. Došlo k určitému lepšení, samozřejmě ne, nestačí to, ale je důležité s větnamskou stranou komunikovat a proto jsme také pracovali nástroje, které by nám k tomu měl posloužit. Ano, jsou tady odkazy na dohodu o partnerství, stejně tak budeme provádět hodnocení, zejména eh, dodržování lidských práv, stejně tak máme dialog lidských práv, o lidských právech, eh, to první zasedání příslušné, příslušného fóra eh, bude se konat za dva týdny a dále máme poradní skupiny, kterých se budou účastnit lidé, kteří jsou v terénu a kteří nám mohou dát informace. A stejně tak eh, chceme všechno toto zveřejnit a vysvětlit materiálu, kde bychom chtěli popsat, jak ty stávající nástroje jdou do partnerství a ta vyjednaná opatření z té dohody obchodu by měly přispět k zlepšení dotržování lidských práv s těmi podpůrnými opatřeními, která chceme zavést. A také, že chceme eh, hodnotit, jak se ta dohoda naplňuje. A všechno to bude transparentní, budete to moci sledovat a budete eh, eh, moci do toho dialogu vstoupat. Ve všech našich dohodách je podmíněnost, která Eh, říká eh, nebo má reagovat na eh, závažné porušení této dohody, ale my bychom spíše chtěli vést dialog, vytvářet fóra a pokusit se o lepšení vzájemnou dohodou. Samozřejmě, pokud bychom tu dohodu odmítli, tak bychom neměli žádné nástroje a prostředky k dispozici. A to by určitě k žádnému zlepšení v terénu nevedlo. Tato dohoda bude tedy finalizována příští týden, potom bude zveřejněna, abyste Eh, si všichni mohli prostudovat, sami si vyhodnotit a potom mm, bude následovat ten proces eh, právního češtění a překlada, překládání. Během té doby bude určitě příležitost o tom dále diskutovat. Komise velmi eh, ráda tento dialog s vámi povede a chci vás ještě jednou ujistit o tom, že vás budeme informovat o všech aspektech této dohody a rádi si vyslechneme vaše připomínky a vaše názory. Děkuji vám. Děkuji vám.